Dear colleagues, good morning. Dobré ráno, kolegové. Souhlasíte s pořadem jednání? Děkuji. Musíme také schválit eh, zápis ze schůzí 22. až 23. března a 21. března také. Nejsou-li eh, připomínky, budu je považovat za eh, schválené. v 11.30 eh, vám chci oznámit, že budeme mít společné zasedání podle pravidla 55 výborem pro právní záležitosti k očekáváme podle jednotlivých zemí. A už k tomu byla zřízená místnost. Proto jsou tam místa, nebo tam místnost tady eh, zorganizovaná, proto to máme tak neobvykle zorganizované. A potom Ekon eh, 6.20 bude hlasovat o námitce k eh, aktu přenesené pravomoci podle směrnice eh, o praní špinavých peněz. Děkuji vám. Dejte máme eh, žádné zprávy o probíhajících trialozích. To jsme eh, řídili posledně, takže teď se můžeme dostat k bodům 5 až 9. Bankovní balíček, druhá výměna názoru, bez dalších okolků. Tam na to jenom hodinu dám slovo oběma zpravodajům. Mají každý čtyři minuty. Pane Hekmarku, máte slovo. Děkuji vám. A děkuji eh, stínovým eh, zpravodajům. Myslím si, že už eh, proběhla dvě zasedání o těch hlavních problémech a, a já jsem eh, se z nich odnesl to, že tohle eh, samozřejmě jde o, tady jde o zavedení laku uh, eh, do evropské legislativy o EBRD a jde o důsledky, které to má pro podřízení a, a dluhové hierarchie nebo hierarchie stanovené pro případy úpadku. Já chci zdůraznit, že Eh, je tady třeba, abychom eh, skoordinovali, jak eh, řešit tu insolvenční hierarchii a článek 72 EBD o kritériích. Budeme se bavit se zpravodaj k dalším částem balíčku, protože jsou tam různé křížové odkazy a tyto křížové odkazy jsou tak trochu podstatnější pro nás, ehm, abychom se mohli dostat dál. Musíme také přijmout eh, rozhodnutí o tom, jak navázat na stávající insolvenční právo, až ehm, budeme řešit tu hierarchii a, a pořádek. No, pořadí tedy. Pokud je o týlak, já si myslím, že ten požadavek týlak je takový, že tady budeme mít zvláštní eh, dluh, eh, který ponesou eh, vlastníci. A já si myslím, že je velice důležité, abychom to udělali tak, abychom nevytvořili eh, iluzi nebo předpoklad, že eh, se eh, jedná eh, o nějaký zvláštní kapitár, který lze tedy zahrnout do té vnitřní sanace. Všechny dluhy jsou, jdou tedy za vlastníky. Tady jde o vytvoření do trhu. Když budete investovat do banky, máte stejné podmínky, jako kdybyste investovali do jiné firmy. proto to chci vyjasnit. A taky si myslím, že eh, dobře, aby to bylo eh, jasné a týlak jako východisko se stane standardem pro MRL. Myslím si, že je důležité se vyhnout tomu, abychom tady měli eh, v různé přídatky TLAC, MRL, který bude nastavený trochu jinak. To je ještě důležitější, neboť je tady ještě další eh, riziko, na které jsme přišli eh, během slyšení. A sice, že různé orgány, eh, dohledové orgány, mají jiné kapitálové požadavky a potom Eh, orgány k řešení krizí mají jiné požadavky a to se eh, naskládá. A banky, které mají vysokou úroveň vlastního jmění, nebo jsou eh, nějak potrestány vysokou úrovní MRL, tak proto by znamenalo to, že vlastně není dobré mít vysokou úroveň vlastního jmění a tím bychom se snažili dosáhnout něčeho rozporuplného. Myslím si, že je důležité, abychom eh, zajistili pořadí, kdy banky se budou moci zaměřit nebo dosáhnout eh, dobrého MRL tím, že to pokryjí vlastním kapitálem. Je to tak trochu jiné, ale je důležité, abychom tady dosáhli eh, pohody. Tak a teď 4 minuty 20 vteřin. To nebylo moc, pane předsedo. Děkuji vám. Bohužel máme jenom hodinu ale budeme mít celou řadu příležitostí se k tomu ještě vrátit. A teď náš zpravodaj Petr Zimon. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl přes, navázat na to slyšení z minulého týdne, kdy tedy se hovořilo o mnoha eh, o mnoha tématech, které působily jako výbušniny. Já bych se chtěla zmínit pouze o několika bodech, kde určitě můžeme diskutovat kontroverzním způsobem a asi bychom to i měli udělat abychom na konci eh, našli nějaké jednotné stanovisko, proporcionalita. Pro mě je zajímavé všude, stejně jako v SSM, byl podpořeno volání po proporcionalitě, ale také poukazovali na to, že nebude zavedena u té frekvence oznamování, ale u konkrétních obsahů, protože bylo jasně řečeno, že ta snížená četnost oznamování vlastně nesmí snížit kvalitu dohledu. Když tedy o tom hovoříme, tak musíme si jasně stanovit, jaké konkrétní obsahové zjednodušení zavedeme v rámci proporcionality, jaké bychom tedy měli zavést, pokud už, pokud tedy nejde konkrétně o četnost těch prohlášení. A v této souvislosti je také zajímavé, že jsem hovořil také se všemi zástupců od malých až po velkých organizací, které, kteří říkají, že pokud už je něco jednou vyřešeno a už to není problém, tak si myslím, že by bychom potom neměli v konečné fázi dojít k něčemu protichudnému. Otázka zda u té proporcionality bychom stanovili nějaký absolutní práh, což jsou ty nejmenší instituce, zda to tedy stačí, anebo zda bychom tam neměli doplnit ještě nějaký relativní faktor u těch prahových hodnot. Proč? Protože pokud bychom měli nějaké ty absolutní hodnoty, tak jak to teď udělala komise, tak například v jedné zemi, kde je třeba malá instituce, ale potom jsou jiné země s vyšším HDP, mají stejný institut, ale v rámci tohoto státu možná ten systém bude jinak, ne, tak abychom nekombinovali tedy pojem té absolutní hodnoty, tak jako tu nepřekročitelnou hodnotu plus nějakou relativní hodnotu, ať už pro velké nebo pro malé členské státy, která by tedy vedla k určitým přiměřeným řešením. Co se týká toho oznamování jako samotného, tam musíme zajistit, aby ty údaje nemusely být eh, předávány, oznamovány několikrát. Kolega zajímavě poukázal na to, co dělá USA. A myslím si, že v tom dalším procesu bychom to měli eh, zhodnotit. Potom tam eh, z té diskuse dále bylo poukázáno, na situaci ve Švýcarsku a v USA, kde mají ten pákový eh, efekt vyšší, než tedy například to je v současné době v EU, nebo jak se o tom diskutuje. Tak teď je tedy otázka, zda bychom měli tento efekt pákového hodnoty eh, přizpůsobit, vzít to, převzít to z Bazileje, tak aby USA, Švýcarsko a EU mělo tedy jednotnou hodnotu. Eh, Možná bychom tedy o tom měli diskutovat. Co se týká druhého pilíře, a tím bych ukončil, v návrhu komise tam vlastně se hovoří pouze o rizicích eh, spojených s institucemi, které by se měly zohledňovat. Já považuji důležit, za důležitý poukaz, poukaz švédského dozorového Eh, úřadu, tak aby tato možnost byla vyřazena. Pokud bychom tedy přijali pouze ty body související s, s rizikem souvisejícím s institucemi, ale chceme-li mít balíček, který snižuje rizika, tak by to mělo být, mělo být určité omezení dohledu, ale myslím si, že o tom bychom měli ještě diskutovat, zda by to bylo smysluplné nebo nikoliv. Thank you. Děkuji. A nyní za EPP první řečník za, na dvě minuty. I když čas se, jsou čtyři, ale tady se musíme podělit. A je to pan Balc. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nej- využít dvě ty dvě minuty, protože pan Karas mě požádal, abych stručně uh, pohovořil o jeho stanovisku k balíčku CRD, protože on bohužel dnes ráno má, musel odcestovat do Vídně na nějakou naléhavou schůzku. Otmar Karas považuje toto za důležitou etapu ovlivňování politiky v oblasti dohledu nad finančními trhy. Musí se vést obsahová debata a důležité zhodnocení jednotlivých stanovisek tak, aby to řešení bylo co nejpraktičtější a nejreálnější. Pan Karas posiluje, že vlastně je zde potřeba zlepšení v interakcích mezi dohledovými orgány, výměně informací a jednotlivým přístupem k informací. Nesmí to být tak, aby instituce, které musí ohlašovat data na dvou místech a už si je sami vyměňují, aby zde docházelo k určitému zdvojování nebo čet, čet, zvyšování počtu. Důležité je, aby to vedlo ke standardizaci a konvergenci, aby se vytvářel integrovaný ohlašovací rámec eh, interakce mezi jednotlivými úřady. Co se týká proporcionality, je potřeba najít dobrou rovnováhu budou přiměřenost tak, aby to nevedlo k omezení regulace zde je potřeba provést zlepšení. Pan Karas se domnívá, že snižování četnosti výkaznictví je dobré a smysluplné, zejména pro menší spodniky, menší instituce, pro, tak aby jim to nezvyšovalo zátěž. Potom, eh, co se týká omezování vývoje eh, v základu vycházejícího z Bazileje, tam je potřeba to Potom jsou zde ty dva fast tracky v rámci CRD a případně bychom měli odstranit nežádoucí eh, efekty pro finanční stabilitu. Je potřeba vyslat jasný signál finančním trhům, tak aby to vedlo ke zlepšení a zjednodušení situace. Děkuji. Děkuji. Chcete tu druhou část teď nebo později? Takže No, Troseva Pereira za SAD. Děkuji. Děkuji, dobré ráno. Chci jen připomenout slyšení z minulého týdne na Ekonu. Z něhož, myslím, můžeme vyvodit některé předběžné závěry. Takže za prvé, myslím, že je na místě říci, že tu byla velká většina ve prospěch návrhu komise, harmonizovat tuto uh, uh, hierarchii tím, že vytvoříme novou uh, třídu seniorního nepreferovaného dluhu, o což nás uh, způsobové subjekty žádali v rámci této části legislativního balíčku. A je to, je to pochopitelné, musíme samozřejmě zajistit předvídatelnost, jasnost a Eh, právní jistotu pro trh. Banky musí vědět, v čem jsou jejich potenciální nedostatky z hlediska eh, týlaku a mrelu a eh, co mají používat pro splnění evropských a mezinárodních standardů. Také jsme slyšeli, tedy nám říkali regulátoři, že tato nová třída dluhopisů Eh, nespochybňuje nějak celkový princip dluhu, pouze usnadňuje, ale neomezuje účinnost eh, toho eh, nástroje na takzvaný bail-in, čili rekapitalizaci z vnitřních zdrojů. A jak už to bylo domluveno, tak koordinátoři by se měli vrátit k této otázce a měli by zvážit schválení eh, zrychleného postupu, také pokud eh, jde o harmonizaci insolvenční hierarchie, což podporuje také komise a rada. Zdá se, že je to možná nejnaléhavější otázka, o které by bylo zapotřebí rozhodnout. Za druhé, chci také zdůraznit to, že všichni účastníci slyšení, jak za stranu regulatoru, tak za eh, stranu zúčastněných subjektů se dohodli na principu přiměřenosti. A mám za to, že je tu prostor pro ještě mnohem více přiměřenosti v tomto balíčku. Dovolte mi to říci zcela jasně. E, přiměřenost, úměrnost není jen o usnadnění schromažďování údajů a e, zveřejňování informací. Není to jen o frekvenci nebo granularitě e, těchto požadavků poža- reportingových, ale dá se dělat ještě mnohem více, abychom k tomu, abychom dospěli skutečně, ke skutečně proporčnímu režimu. Zvláště pokud eh, jde eh, o ten rámec pro vypořádání. Na jednu, stran- na jednu stranu musíme si uvědomit, že evropské banky se velmi liší ve, ve svém eh, z hlediska svého rozsahu a velikosti. Takže je tu také rozdíl z hlediska systémového dopadu. Na, na straně druhé musíme zohlednit také to, že evropské banky se liší i z hlediska e, své e, funkce a fungují e, v trzích podle různých obchodních modelů. Opět z hlediska přiměřenosti je dobré přijmout nástroje eh, odpovídající MRELu, pak je tu také princip, eh, tedy rekapitalizace z vnitřních zdrojů, bail Tady jsou ještě některé starší problémy, které stále zůstávají v tom sektoru. Eh, banky se musí vyrovnávat s novými stále přísnějšími požadavky z posledních několika let. Takže musíme postupovat obezřetně, pokud představujeme nějakou novou vrstvu požadavků. A závěrem mi dovolte říci, že také otázka těch MPL je pouze nepřímo souvisí s tímto eh, balíčkem a jak, bylo, jak to bylo zmíněno v průběhu toho slyšení. A to je zásadní, to má zásadní význam. Děkuji. Thank you. Děkuji. A pan Fox za EKR. Děkuji vám, pane předsedo. EKR e, obecně vítá transponování mezinárodních standardů e, do CRD5 a CR, CR2. A souhlasíme s tím, že IFRS 9 e, je podrobena rychlému postupu. Ale stále se musí ještě rozhodnout o tom, jaký, jaké bude přechodné období já bych upřednostnil otevřenou transparentní diskuzi, abychom dospěli k optimálním výsledkům, abychom nehledali pouze to nejsnadnější řešení, které navrhuje EBA, navrhla EBA na včerejším zasedání. Jakékoliv řešení eh, zvolíme, tak to musí proběhnout na základě posouzení dopadu. A já vítám eh, tu rozpravu z minulého týdne v rámci eh, veřejného slyšení. Chápu, že je tu celá řada komplikovaných otázek, které potřeba probrat. Třeba eh, většina eh, těch eh, takzvaných krytých dluhopisů není zatím přípustná podle stávajícího čtení CRA. Ale přitom bylo řečeno, že tady bude, že se bude řešit tento nesoulad mezi většinou těch krytých dluhopisů. Jistě tohle není eh, jediná otázka, eh, v které musíme přihlednout eh, k širšímu kontextu. Mnoho otázek se vůbec neřešilo v průběhu toho uplynulého slyšení. Například tady zjišťujeme, že 13 členských států požádali o vyškrtnutí navrhnutého znění článku 7 a 8 o ty výjimky z požadavku na likviditu v rámci CA a CRA bohužel můj kolega se nemohl účastnit výměny názoru, ale zašle své připomínky k BE, BRRD prost, eh, prostřednictvím eh, eh, dalšího kolegy. Děkuji. Paní Nibenhuisen, já začnu tím, že pře- přečtu několik připomínek Sylvie Gular. Budu citovat. Říká, že je za to, abychom bankovní unii považovali za jednotnou jurisdikci. To znamená, že bychom měli zrušit některá limitní eh, opatření, například pokud jde i o vnitřní emrely, některé věci musí být dále analyzovány, například moratorium, článek 55 o smluvní uznávání pro třetí země, či možná další diskuze s komisí by eh, byly užitečné. Kalibrační požadavky a e, pokyny jsou důležité. Musíme nastavit správnou rovnováhu mezi e, flexibilitou a předvídatelností, mezi poskytnutím stability a financováním ekonomiky. Jde o to, abychom umožnili evropským bankám e, konkurovat uvnitř i vně Evropské unie. A tím přecházím k vlastnímu příspěvku, k CRR a CRD protože ptali jsme se na software, eh, nedostala jsem příliš uspokojivou odpověď. Eh, má obava spočívá v tom, že v naší legislativě software musí být odpočítán od eh, kapitálu v té první tranši. Ehm, je tu možnost pro tedy z pojišťovacích hlediska k tomu přistupovat jinak, proč, proč eh, je odlišné zacházení v tomu v pojišťovnictví a v bankovnictví? Například ve Spojených státech software vůbec nemusí být odpočítávan. Takže to je velké znevýhodnění evropských bank. Eh, můžeme říci, ano, jistě, eh, v Evropě to vnímáme jinak, no ale hned se objeví další problém. A to je, že v tom našem režimu ekvivalence to není považováno za skutečně důležité je to povolené pro americké banky, které fungují v, Evropské unii. Oni mohou investovat do, do softwaru mnohem více než evropské banky. Takže myslím, že tohle se bude muset vyřešit. Buď z, změníme režim ekvivalence, nebo to změníme e, pro všechny tedy, a nebo to změníme pro evropské banky. Protože s novými technologiemi, novým e, vývojem bankovnictví, v, e, fintech, buď, buď, jste, buď sedíte u stolu, nebo jste součástí menu, eh, součástí jídelního lístku. A <laughs> eh, já skutečně chci přeji, aby naše finanční investice byly schopny investovat do, do softwaru stejně jako jejich konkurenti. A pokud jde o zrychlený postup, souhlasím s tím, co řekl pan Simon, to znamená, že bychom měli zajistit hladký eh, hladkou transformaci. Mm, my mm, tudíž podporujeme ten fast track, ale musíme přihlédnout k tomu, jak bude toto eh, přechodné období vypadat. Ehm, protože to nemusí být prostě nový samostatný režim, musíme přihlédnout k mm, proporcionalitě, eh, přiměřenosti. Myslím, že ty požadavky nejsou dost specifické. Stále je to příliš mnoho o průměrech. A mohu to znovu zopakovat. Pokud je vaše hlava v troubě a vaše nohy v lednici, tak průměrná teplota je naprosto přiměřená, ale i tak můžete mít problém. Takže tady potřebujeme posouzení dopadu, pokud jde o různé modely, eh, malé a velké banky a tak dále, abychom to mohli srovnat. Takže myslím, že tím mi čas vypršel, takže vám předávám slovo. Děkuji vám. Zaguje. Fabio de Máze nejdřív dvě minuty. Dobré, ano, ano. Dnes uh, sdílíme řečnickou dobu, protože sdílet znamená pečovat. Eh, pokud jde o tu libovůli, tak tam jsme eh, skeptičtí ohledně z omezení schopnosti dohledu stanovovat povinné parametry bankám, tak je třeba, aby mohli používat eh, eh, makroobezřetnostní indikátory. A tady eh, to je jasný, jasné poselství z minulého týdne. Pokud je o hierarchii věřitelů, tam podporujeme harmonizaci a také jsme pro zavedení těch seniorních neferovaných dluhových nástrojů, ale ta musí zůstat předmětem rekapitalizace vnitřních zdrojů. Některé ty pro, eh, zdroje nemůžou být takto eh, eh, klasifikovány jako rekapitalizovatelné z vnitřních zdrojů. Dluhové nástroje třetích zemí by měly být předmětem to, této rekapitalizace a v případě výsledek je třeba zajistit, aby instituce hm, mohla být zlikvidována zavedení, za, při zavedení příslušných stropů. Pokud jde o, té, eh, o tu obezřetnostní eh, doložku, tak tam eh, v situacích finančního tlaku vnímáme úlohu státu. V takové situaci soukromý trh není schopen vždy dosáhnout dobrých výsledků, ani to dokonce to může vést ještě k další koncentraci v bankovním sektoru. Dokonce si myslíme, že ta doložka o obezřetnostní kapitalizaci eh, se používala příliš mm, mnoho v minulosti a tady potřebujeme kritickou diskusi. A potom dvě obecné eh, připomínky. Eh, ML musí být uveden do soudalosti vlakem, zejména pokud je o podřízenost a strukturní překázky, překážky k vyřešitelnosti problému musí být překonány. Je třeba stanovit přísné lhůty k implementaci strukturních opatření, pokud to bude nezbytné. Pan McCarthy. Děkuji. Jak už jsem říkal při přímé výměně názoru, v zásadě vítáme jakýkoliv eh, pokus eh, ke snížení eh, rizika, abychom se vyhnuli ze socializace ztrát. Myslíme si, že stávající návrh jde správným směrem, ale je tady příliš mnoho mezer oproti mezinárodním standardům a ty mezery je třeba uzavřít. Několik příkladů. V té době, co mám, to se uvedu a zbytek můžeme dát písemně. Nejdříve ten poměr cizích a vlastních zdrojů. To je eh, něco, co nám leží na srdci. 3% je prostě eh, příliš málo. Myslíme si, eh, že tenhle ukazatel eh, to ukazuje mnohem lépe pozici banky než eh, eh, vážená riziková aktiva. To je zcela nespolehlivý indikátor. Poměr vlastních a cizích zdrojů je mnohem snažší zdroj pro banky, který se snad s nás sleduje. Bude určitě lepší zásadně zvýšit kapitálové požadavky A je tady určité riziko, že ty příslušné požadavky nebudou fungovat při, eh, až přijde krize. Nicméně eh, ten eh, klíčový kapitál T1 nebyl navýšen, takže se musíme postarat o to, aby TLAC fungoval a my musíme nastavit ta kritéria přizpůsobitelnosti správně. Je důležité, aby TLAC byl vždycky podřízen tak, aby mohl být rekapitalizován z větších zdrojů v době krize. Potom tady máme otázky uh, těch doporučení eh, pro kapitál a struktury malých a středních podniků. U eh, devítky tam musíme říci, že nepodporujeme plnou neutralizaci v prvním eh, roce, neměli bychom se odchylovat od mezinárodních standardů, ať se děje na druhé straně Atlantiku cokoliv. Banky určitě mají dost času připravit se na nová účetní pravidla a my bychom měli se snažit tohle zavádět od příštího roku. Pět let je příliš dlouho a ta dynamická kultura není vhodná pro statický přístup tohoto typu. Děkuji za zelené. Ernst Urtasun, dvě minuty, a potom Filip Lamberts. Děkuji, pane předsedo. Já se stručně dotknu dvou věcí. Za prvé insolvenční hierarchie a za druhé eh, eh, režim řešení krizí. Ta insolvenční hierarchie Abychom eh, posílili eh, ta, eh, tu příčnou hierarchii, tak musíme říct, že jsou tři věci, které jsme ochotní zvážit. Za prvé, obecné pravidlo preferující obecné středatele. Potom nové vydávání seniorního dluhu, který má být podřízen, to je třeba sladit eh, s dalšími požadavky. A za třetí, další harmonizace eh, eh, instrumentů TO2 a seřazení těch aktiv TO2. To si myslím, že je třeba zvýšit. A potom ještě dále k tomu v režimu likvidace. Pořád máme určitou šanci tento v režim nastavit nějak lépe. A potom k těm 8%. Tam nebudeme důvěryhodní, pokud to nenastavíme správně. Pořád máme obavy ohledně eh, výpočtu, eh, jestli nás dostane k těm 8% nebo ne. A jak říká SRB, měli bychom eh, tohle se snažit pojmout nějak konzistentně. A potom další dvě další věci. Tady máme také eh, problém eh, s těmi pokyny v eh, druhém pilíři. Dozor by měl dostat větší pravomoci tím, že tam dá lhuty, když se pokyny nedodržují. Mohly by se z toho udělat požadavky. Nějaké přísnější načasování by bylo důležité. A potom, a tady už skončím, k tomu, k tomu novému moratoriu. Myslím, že bychom měli používat tento nový nástroj, eh, ne abychom vyloučili malé a střední podniky. Čili tohle jsou některé věci, které jsme k tomu chtěli dnes říct. Děkuji. Filip Lamberts. Dobré ráno. Já bych byl rád, aby to byl balíček na snížení rizika. On to má být, ale otázku pro koho snižuje riziko. Je to pro eh, akcionáře a, a manažery a nebo pro daňové poplatníky. A to mi je tak trochu nejasné. Je tam několik opatření, která eh, spíše ukazují, že eh, to omezuje rizika pro akcionáře. Dva příklady. Eh, o jednom hovořil už Fabio, kde se v zásadě spoutá regulátor a, a požadav, z požadavků se udělají pokyny, tak to samozřejmě omezuje riziko pro akcionáře, ale potom to zvyšuje riziko pro daňového poplatníka a podobně. Ten eh, eh, poměr hmm, daň eh, cizích vlastních zdrojů. To se zdá, že s tím si potom může člověk zahrávat. Banky si s tím můžou zahrávat, pokud budou chtít, a oni samozřejmě chtí budou. Já jsem zase jednoduchý člověk. Když prostě financujete podnik, 3% kapitálu a 97% na dluh, tak můžete to otáčet jak chcete. Já si myslím, že to je velmi křehké. A proto bychom měli být odvážní a říct dobře, zaveďme eh, příslušné eh, tedy přísnější pravidla k eh, poměru cích a vlastních zdrojů a nesnažme se to překlidnit Eh, nějakou eh, v expozici. Ta skutečná úroveň kapitálu by měla být eh, vyšší. No, je lepší být opatrný předem. Každopádně jako daňový poplatník bych to tvrdil. Proto s námi můžete počítat, že pokud jde o riziko a jeho snížení, tak to nesmí být na úkor daňových poplatníků. V Daňoví poplatníci milují eh, trh, kde když eh, uděláte chybu, tak jste potrestáni na trhu. Ale eh, spousta věcí v balíčku komise bohužel spíše se směřuje k těm s starým špatným dnům před krizí. Děkuji. Neodolám, abych vám řekl, že to, co odlišuje banku od ostatních na trhu, je právě to, že jsou tam také skladatelé, ty malé a střední podniky, kteří si tam dávají peníze, aby mohli platit ty platy. Takže je tady třetí kategorie, eh, kvůli které eh, je to trošku eh, složité. Já jim říkám zákazníci. A ti by se měli rozhodovat, s kým obchodují. Jsou eh, dobré podniky a jsou špatné podniky a měli byste si eh, eh, z nich vybrat. Já si nekoupím jen tak od někoho. No to bychom neměli ani ochranu vkladu, pokud by zákazníci bank byli vystaveni kázni na trhu. Ne, jako jestli chcete vést debatu, tak já jsem pro ochranu vkladu do určitého limitu, ne neomezeně. Dobrá. Markovali. Děkuji, pane předsedo. Vidí, zjevně eh, stínoví pravodajové budou zapojeni do diskuse o tomto dokumentu. Já, mě je líto, že jsem neměl možnost vyslechnout si experty v rámci toho slyšení, respektive právního experta, který by nám mohl říct, jaké jsou skutečné dopady pro některé členské státy pokud eh, se týká eh, transpozice všech eh, systémových úrovní bail-in. V některých zemích už je to v podstatě zapracováno v ústavě právo na ochranu úspor. To už je součástí ústavy některých zemí, takže já bych rád znal také právní názor na tuto věc eh, od eh, skutečného právního experta, protože zjevně je zde problém a eh, toho jsme, to jsme si uvědomili v těch zemích, kde vlastně došlo k bailin v Itálii například, tam to bylo využito, tak mohu říci, že problémů bylo mnoho. Takže to je opravdu velice choulostivá věc pro nás. A tato směrnice, a, o které zde hovoříme, bude samozřejmě mít dopady také na e, ty koncové zákazníky, kteří vkládají své úspory a může to vést k situaci nestability a velké nejistoty v bankovní situace. A pro střadatele vlastně to povede k určitým změnám jejich rozhodnutí, budou pravděpodobně vkládat své úspory jinam a některý kapitál v určitých zemích eh, prostě zmizí tam, kde a bude docházet k úniku eh, kapitálu, prostě v zemích, kde ty dopady budou velmi negativní. Také bych chtěl zdůraznit otázku transparentnosti rozhodnutí přijatého v rámci MRL. Máme zde eh, orgán pro centrální banku, ale musíme také zohledňovat nezbytné bankovní tajemství pro zachování stability trhu. Když bylo přijato rozhodnutí, pokud by bylo přijato určité rozhodnutí, které není úplně transparentní, je potřeba, aby bylo zveřejněno, aby všechny způsoby a důvody byly eh, zveřejněny. Proto, proč vlastně určitá banka se účastní tohoto řízení. Co se týká těch seniorních dluhů, zde přiznám, že určití odborníci se mi snažili vysvětlit důvod zavedení této nové kategorie, protože se domnívám, že to může působit problémy. Máme na mysli penzijní fondy například, e, zajišťování zajišťovací fondy, tedy pro, v rámci pojišťovnictví a potom také kapitál, který by mohl být rein, reinvestován, ale který v konečné fázi se potom odstne v kategorii, kdy bude snadno rekapitalizovat, neplatitelný a to vlastně vytváří určité zkreslování podmínek na trhu. Co se týká kapitálových požadavků na vlastní mění, na vlastní kapitál, tak zde se nadále domníváme, že ten způsob, který je zde vybrán, je špatný. Příliš mnoho se soustředujeme na kreditní činnosti, nikoliv na aktiva druhé a třetí kategorie, což vede k deformovanému obrazu bankovnictví v Evropě v současné době. A to vlastně by vedlo k určitému upřednostňování bank, které přitom jsou rizikovější a povede to ke zhoršování situace, respektive tady je zde riziko, že situace se bude zhoršovat. Takže se upřednostňuje určitá část bankovního systému. Přitom toto právě je to, co by mělo být předmětem daleko striktnějších a přísnějších opatření. Pokryz ještě pět vteřin, pane předsedo, co se týká státních dluhopisů tak zde je samozřejmě e, pojem specifického rizika ohledně těchto cených papírů a domnívám se, že zde bychom měli mít velmi jasné stanovisko, než zavedeme tady tento systém. Pane předsedo, já se domnívám, že NF má více E, naše frakce má více členů než některé jiné frakce, takže z důvodu hierarchie politických frakcí by mě možná jste měl dát slovo dříve. Nicméně, abych se vrátil k našemu bankovnímu balíčku. Filip zde hovořil před chvíli o cílech, které bychom měli mít na zřeteli. My máme dva hlavní cíle alespoň podle mého názoru v rámci tohoto balíčku. První cíl to je vlastně, jak si správně zamířit střelbu, abych tak řekl, a opravit, napravit ty chyby, ke kterým došlo od vytvoření bankovní unie. Myslím si, že to jsou chyby, které nebyly pravděpodobně úmyslné, ale nyní s tímto novým balíčkem máme možnost toto napravit, takové ty první chyby. A druhý cíl by měl vést ke snižování rizik. Snižování všeobecného rizika, v rámci bankovního systému pro všechny zúčastněné subjekty hospodářství. Za těchto podmínek tedy nejde pouze o ochranu eh, držitelů těch rizikových eh, nástrojů, tedy pro finanční instituce, ale jde také o ochranu daňových poplatníků. Myslím si, že dobrý právní akt by měl snižovat rizika pro všechny zúčastněné subjekty a nikoli pouze pro ty, kteří jsou tedy plnoprávnými členy toho finančního systému nyní, co se týká detailu tohoto balíčku, tak nejprve napravme ty rozdíly a chyby v bankovním systému a v předchozí legislativy. Je velice důležité, aby se vytvořil systém, zde mám na mysli zejména transpozici, převedení, potom mám na mysli také TLA, kapacitu pro absorpci ztrát, tak, abychom měli co nejmenší diskreční eh, charakter v těch příslušných orgánů, dohledových orgánů. Máme zde jednotný mechani- dohledový mechanismus a dnes zde vlastně zavádíme, nebo vedlo by to k zavedení určitých specifických situací a podle mě to vzbuzuje mnoho pochybností. Kladu si otázku, zda ty zásady dohledu se skutečně správně uplatňují homogenním způsobem na všechny zúčastněné subjekty. Kladu si otázku, zda všechny zúčastněné subjekty, zda je s nimi zacházeno rovnoceným způsobem. Fabiola před chvílí říkala, že je zde riziko zkreslování, zejména v rámci MRL a TILAK. Řekl jsem, že zde je příliš vě, velká rozhodovací pravomoc těch dohledových orgánů, samozřejmě s možností politického ovlivňování, což by mohlo vést k netechnicky podloženým rozhodnutím, jejichž cílem by sice možná bylo nebylo až tak chránit občany, ale pouze ty, kteří investují do systému prostě ze z čistě politických důvodů. Dále, Máme zde v tomto balíčku také nový dluhový nástroj. Je to zásadní bod, který by měl umožnit napravit jeden z těch eh, zásadních problémů, RED, to znamená vytvořit určitý nový nástroj s jasnější, založený na jasnějším stanovisku, s takovým tím ochranným poštářem, takový tlumič, řekněme, pro ty, kteří investují do seniorních dluhopisů a také pro běžné účty, protože by to byla taková ochrana vrstva, která by vedla ke korekci té, toho zásadního problému BRRD e a to je retroaktivita těch ustanovení, protože ono to platí pro, i ty, pro ty, kteří investovali ještě před vstupem v platnost BRRD. E Pokud se týká CRR, tak eh, pákový poměr, leverage ratio, jak již říkal velmi správně Filip, to je poměr, který by měl být stanoven tak, aby snižoval rizika. Co se týká suverénního dluhu, veřejného dluhu, tak zde je také riziko, že zase to povede k určitému zkreslování a zvětšování rozdílu a ještě k většímu stresu, protože v podstatě tyto cené papíry eh, sují finanční instituce a Vedlo by to k velkému riziku pro veřejný dluh státu eurozóny, které již čelí velmi významnému stresu. Děkuji. Thank you uh, for the order issue. We normally follow the, the general order of political groups. Děkuji. Uh, obyčejně uh, se to, že pravidlo uh, pořadí politických frakcí a tentokrát to tak není ti řečníci byli v jiném pořádku, takže ENF bylo EF před EFDD. To je základ toho e-mailu, který pošlo sekretariát, ale to je jenom poznámka. Dobrá, děkuji. Takže teď eh, pan Balc eh, na další dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl výslovně podpořit našeho zpravodaje Gunara Hekmarga, co se týká tržní disciplíny, tak si myslím, že je také důležité, abychom se zaměřili na snížení těch tří hlavních rizik. Za prvé, abychom se podívali eh, kriticky a položili si otázku, zda aktuální návrh je dostatečný. Minimální tok 8% s určitou závazností, to podle mého názoru o tom by se mělo ještě dále diskutovat. Za druhé, zda možnost přiměřenosti dozorových orgánů při stanovování MR a TILAC, zda by tedy, ne, aby se to nevrátilo ke status quo, zde se používá ten ty standard, regulatorní standardy, které platí v současné době a za třetí ty možnosti výjimek, které jsou navrženy z té subordinace, měli bychom se na ně podívat kriticky a nezůstávat u těch standardů TILAC, kapit, kapacity pro absorpci. Co se týká CND, CED, zde bych chtěl požádat Simona a podpořit to, co říkal Simon ohledně principu přiměřenosti. Já považuji ten návrh komise eh, neúplně správný. Je potřeba dalších eh, obsahových změn, které by šly ještě nad rámec, zejména u té otázky, zda všechny standardy velkých eh, bank jsou, by měly být použit platné i pro malé a střední banky. Co se týká oblasti působnosti CRR a CRD, tak bych eh, chtěl říci, že bychom měli eh, více zpracovat naše politické linie, tak aby byl udr zajištěn udržitelnější růst a rozvoj samotná nedržování toto kritérium je potřeba ještě zvážit. Také bych chtěl požádat našeho zpravodaje Simona, aby vytvořil eh, možnost eh, šířeného využívání statu quo. Potom, co se týká návrhu našeho kolegy Silva Pereira, zde bych chtěl ještě zdůraznit, že by bylo dobré, kdyby koordinátoři ještě stručně diskutovali o tom zrychleném postupu fast track tady při uplatňování tohoto bankovního eh, balíčku. Děkuji. Děkuji. Je tu také žádost od Markuse Ferbera ano, děkuji. Já budu velmi stručný. Zaprvé musíme popřemýšlet, zda ten balíček si skutečně zasluhuje tento název, zda skutečně by měl směřovat ke snižování rizik, anebo zda naopak by na, zda opravdu vede k tomu odbourávání rizika. Já bych chtěl podpořit, co k tomu řekl Gunnar Heckmark. A druhá připomínka, kterou bych chtěl vyjádřit, se týká proporcionality komise v současně jmenuje pouze jeden ukazatel, bilanční objem. To považuji za nedostatečné, protože to vlastně ne eh, do detailu vlastně nezná, nezúrazňuje tedy to bankovní riziko. Já jsem velmi vděčný zpravodaj, že se o tom zmínil, protože pouze bilanční objem Eh, je, špat, je nesprávný eh, ukazatel také vzhledem k různorodé velikosti členských států a z tohoto důvodu bychom měli rozvíjet další kritéria, princip regionální například, přeshraniční činnosti a či, také vlastně strukturální otázky, velikost eh, institucí, různé ty prahové eh, ukazatele. Já bych rád také se podílel na, té, na tomto zpracování tak, abychom eh, vytvořili jednotný systém, který bude skutečně vhodný pro, jedn, pro všechny členské státy a který opravdu vytvoří Eh, důkladný eh, hloubkový dohled nad evropskými finančními trhy, tak aby to byl jednoduchý eh, obchodní model, nezávisle na tom objemové, objemové bilanci aby vlastně ta legislativa nebyla příliš složitá. Já si myslím, že máme zde ještě hodně práce před námi. Omlouvám komise, to, co komise navrhla, tak si myslím, že nám vůbec nepomůže tu, tu cestu zjednodušit a zlepšit. Děkuji. Děkuji. Žádné další žádosti v rámci Catch takže mohu dát slovo oběma zpravodajům, jako první pan Akmark. Děkuji vám, pane předsedo. Já myslím, že vždycky tedy se dá diskutovat eh, ještě o takových věcech, jako je ten fast track. Nikdo, nikdo z nás nemá nic proti zrychlenému postupu. Všichni jsme tady uh, příznivci fast tracku. Ale jsem proti tomu, že to děláme způsobem, kdy nevíme, co děláme. Ty kříž, jsou to křížové odkazy v těchto eh, balíčcích. Abychom vyjasnili tu, tu Eh, hierarchii insolvenční. Musíme vyjasnit také všechna kritéria MRL, což je zase ten balíček, kterým se zabývá pan Siemen, článek 72b. A my eh, se samozřejmě to, toho zhostíme, uděláme to, ale eh, vyžaduje to příslušné diskuze. Také je důležité vyjasnit, a já to ještě jednou zopakuji, že pokud nemá být oslabena BRRD, směrnice, tak to eh, musíme všechno eh, jasně sladit. Někteří chtějí vyloučit obrovské části dluhu z té eh, takzvané způsobilosti k rekapitalizaci z vnitřních zdrojů, čili bail-inability. A Eh, Nezapomínáme, že BRD je, je jeden z největších úspěchů. Nemůžeme říct z mé perspektivy, že souhlasíme se, se zelenými, ale nevíme, pak mezi tím se něco stane, pak nevíme, kdo souhlasí s kým. Já myslím, že je důležité, abychom se prostě drželi tohoto eh, základního tržního principu a já si to přeji. A i když budeme pak, eh, i když bychom se pak měli bavit o nějakém zrychleném postupu eh, té hierarchie. Ne, jde jenom, ano, protože banka, banka není, eh, není prostě supermarket. Ne, pane předsedo, no, banky vytváří peníze. Můžeme vést celou řadu debat mezi námi a já rád s vámi povedu eh, diskuze. Ale eh, dejte mi stejnou příležitost. Já, já myslím, mimochodem myslím si, že ve skutečnosti se na to díváme obdobně. Pan Simon. Dnes ráno jsme zde vyslechli kolegu z EPP, konzervativní, kolega Lambert za zelené hovořil a uh, za kolega Fabio Máze Zagoe, který zde už bohužel není, a také kolega ze socialisté se hovořili o tom, zda tento balíček, který by měl snižovat rizika, skutečně ta rizika bude snižovat, zda je naopak nebude vytvářet vlastně a musíme diskutovat o jednotlivých oblastech tohoto složitého dokumentu. Já bych se zase chtěl eh, podívat na to, jak rozumíme té přiměřenosti v obou směrech a to směrem nahoru zejména. Zda je otázka, zda by možná ještě zde nebyla být vrstva dohledu navíc. Naopak se musíme také podívat na tu proporcionalitu směrem dolů, více než jen státní eh, požadavky, také kritéria pro to, se je potřeba brát v úvahu velikost členského státu, HDP a jsem kolegovi Ferberovi vděčný, že také se zmínil o několika bodech, o kterých už hovořili i jiní lidé to jsou všechno body, které by měly kvalitativně vymezit, kdy nějaká banka za určitých okolností nevy, nepotřebuje tato přísná kritéria, kdy je určité ekonomické kritérium a za to bych chtěl poděkovat. Právě těmto tématům se budeme zabývat v dalších týdnech. Já bych chtěl poděkovat za tu velmi zajímavou, napínavou diskusi která mi dala mnoho námětů k úvahám. Děkuji. Thank you. Děkuji. Takže, pokud jde o tu část, která není součást, tedy, kde nejde o fast track, tak 11. července zvážení zpráv 4. září lhuta pro pozměňovací návrhy, 7. zvážení pozměňovací návrhu 16. 19. hlasování na ekonu v říjnu a, a další hlasování na ekonu v prosinci. Pokud jde o tu část toho fast tracku, tak se tam, k tomu zatím my nemáme ještě přesný harmonogram, ale bych, aby trialog pro IRFS 9 mohl pro, začít v září, chtělo by to mít hotový návrh nejpozději do konce května. Já mám za to, že Gunnar ještě vytvořil takovou třetí kategorii, to znamená mož fast track, ale ne na slepo. Čili, že by to šlo, ale ne, musíme, vě, musíme vědět, co se děje. To by nemuselo vyločovat možnost toho, že se vrátíme k rozhodnutí o fast tracku, až budeme mít více jasno ohledně některých zásadních otázek, které tu byly zmíněny. To není na dnešním pořadu Ne? ale hovořil jste o té nutnosti zohlednit ještě několik dalších prvků. V případě, že by takový fast track existoval, abychom, tak, abychom postupovali eh, konzistentním způsobem. Tak. A nyní přecházíme k dalšímu slotu. Ano, pokud jde o mě, tak rozhodnutí na koordinátorech je... Ano, jistě. Nebudeme mít teď fast track, dosta, vrátíme se k těm problémům ještě před letní pauzou. Přesně z důvodu, které jste uvedl. Uh, My jsme specialisté. Eh, na, ty, na tyto eh, způsoby řešení hlásí se pervanš. Eh, just en passant one because... Tak jen, jen tak mimochodem jednu poznámku. Pokud komise navrhla tento pozměňovací návrh BRD samostatně, tak asi bychom měli pak v nějaké fázi to předložit celému výboru, rozhodnout o výstupu tohoto návrhu. To znamená, rozhodnout, jestli, bude, jestli fast track nebo ne, jestli to projít eh, tedy tou, eh, tím rychlý po, rychlým postupem nebo ne. Já, já nevím, jestli tohle může rozhodnout jenom koordinátor, nebo jestli um, v určité fázi, po té, co to probere vyjednávací tým, by se to nemělo otevřít na úrovni celého výboru. Eh, podívejme se na to pečlivě i ve, ve, ve světle toho, co zmínil pan zpravodaj. A já doufám, že prostě v daný čas budeme moci tento bod znovu otevřít. Další bod a slovo si vezme Markus pro tu první část. Pak tady budeme mít možná trochu vákum, protože já budu mít nějaké jednání Eh, budu muset odejít, snad se vrátím asi za půl hodiny. Thanks. So, good morning everybody. Dobré dopoledne. Dostáváme se eh, k eh, přeskumu eh, aktu přenesené pravomoci a prováděcích opatření a dnes tady máme tři opatření a dvě zprávy podle nařízení o ratingových agenturách. Nejdříve bych přivítal zástupce GD FISMA, paní Zalevskou a z ESMA, pana Fan Valzuma. Kdo chce začít? Nejdřív komise. Takže paní Zalevská, máte slovo. Děkuji vám. Vážený pane předsedo, eh, vážení eh, poslanci, dámy a pánové, ráda bych eh, vám nejdříve poděkovala za příležitost probrat s vámi naši práci na provádění eh, nařízení o eh, ratingových agenturách číslo 3. A přejdu rovnou k věci. Jak asi víte, eh, komise dostala podle nařízení mandát přijmout určitý počet tzv. opatření na druhé úrovni a příslušných zpráv. A já s velikou radostí vám ehm, mohu sdělit, že všechny ty mandáty byly eh, naplněny nezbytnou práci. Jsme dokončili v eh, říjnu 2016. Zejména jsme přijali následující dokumenty. V září 2014 eh, jsme přijali tři regulační technické standardy, které se týkaly Evropské ratingové platformy poplatků účtovaných ratingovými agenturami klientům a za třetí k zveřejňování informací o eh, eh, strukturovaných finančních instrumentech. Dalším velkým úkolem eh, na naší straně byla zpráva, kterou jsme dokončili v říjnu 2015, říká řečnice, k evropskému posuzování úvěry schopnosti eh, pro eh, strachované státy. A potom v říjnu 2016 jsme dokončili zprávu, která eh, schrnuje situaci na trhu ratingovém a posuzuje dopad a účinnost celé řady klíčových opatření, které jsou součástí nařízení o ratingových agenturách. Tato zpráva je složená se čtyř Eh, povinností, eh, které jsou podle eh, tedy nařízení CRA. Podle té zprávy přijaté v minulém roce vám teď zde sdělím některé hlavní závěry, které komise vyvodila z analýzy a poznatků o trhu a také z výsledků ESVA. Týká se to klíčových cílů nařízení. První závěr, pokud jde o přílišné sespoléhání na úvěrové ratingy. Zpráva dochází k tomu, že v současné době nejsou žádné reálné alternativy, které by zcela mohly nahradit externí kredit, úvěrové, úvěrový rating, ale eh, pouze doplňkové nástroje, které mohou investory eh, provádět, investorům pomáhat hat eh, provádět jejich, vlast, jejich vlastní eh, posouzení riziko a vyhnout se mechanistickému spoléhání na eh, úvěrové ratingy. Komise proto doporučila investorům nebo dozorům, aby i nadále prosazovali eh, zmírnění toho mechanistického spolehání se tím, že se budou používat ty eh, externí eh, úvěrové ratingy a zpráva specifikovala několik nástrojů, které mohou vydavatele a investoři používat. Na naší straně my samozřejmě budeme i nadále sledovat situaci na trhu a vývoj v této oblasti. Pokud jde o konkurenci na trhu, navzdory stávajícím regulačním opatřením, ten trh eh, je stále vysoce koncentrován. Je to dáno eh, do značné míry eh, samotnou povahou tohoto trhu, který, která je určována poptávkou a nabídkou. A to znamená, že vydavatelé používají ty ratingové agentury, které jsou uznávány nejvyšším počtem potenciálních investorů a um, investoři zase na své straně chtějí používat ty uh, ratingové agentury, které jsou schopné jim nabídnout nejvyšší uh, krytí uh, vydavatelů a uh, nástrojů, uh, které je zajímají. Takže my i nadále sledujeme uh, ten trh, ale možná bude obtížné tedy změnit tuto situaci. Ovšem pokoušíme se udělat to, pouze se byl bariérám ve vstupu na trh. Nedávno jsme to například udělali tím, e, že e, se e, upravil návrh technických standardů, který navrhly agentury. A ta změna měla za cíl zajistit, aby se k ratingům agentur přistupovalo stejně, bez ohledu na jejich velikost. Takže eh, budeme i nadále eh, podporovat co nejširší přijímání i menších ratingových agentur. Pokud jde o další cíl eh, nařízení, a sice pravidla zprávy a pravidla ke střetům zájmu, myslíme, nebo ta pravidla, která byla přijata, mají převážně preventivní charakter – a měl by i nadále, měl by i nadále přispívat ke zvýšené nezávislosti eh, ratingových agentur a ESMě by eh, měla dávat eh, prostor k tomu, aby ratingové agentury fungující na trhu mohly splňovat toto a to mohla sledovat. Samozřejmě máme tady určité obavy ohledně přiměřenosti určitých opatření, zejména sankcí vzhledem k eh, obratu eh, ratingových agentur. Takže budeme i nadále eh, pokračovat s určitou analýzou. A sledovat potenciální dopad takovýchto opatření. Pokud jde o nástroje strukturovaných financí, tak zpráva, kterou jsme předložili v roce 2016, vedla k, došla k závěru, že je ještě příliš brzo eh, sledovat dopad toho nařízení, protože některá ustanovení zatím ještě nebyla uplatněna v praxi. Takže eh, tady to bude muset ještě nadále sledovat. A i tady, pokud jde o hodnost vytvoření hm, evropského posouzení schopnosti u eh, státního dluhu, tak si myslím, že v současné době není eh, potřeba eh, nějaké takové evropské eh, ratingové agentury specializované na státní dluhy nebo nějaké nadace ratingové pro další ratingy. Myslíme si, že mm, by to přineslo dodatečné náklady a více nákladů než přidanou hodnotu. Už tady potenciální otázka nezávislosti eh, takové agentury a, to jeho, jak by vnímali vnější investoři. Takže eh, celkový závěr. Zpráva konstatuje, že ta nová opatření by měla mít eh, pozitivní dlouhodobý dopad na ratingový trh ale ještě bude třeba více času, abychom zjistili, eh, jaký plný dopad budou mít ta opatření. Tolik tedy v kostce hlavní závěry zprávy. Já bych to uzavřela tím, že komise v úzké spolupráci s ESMO bude i nadále sledovat vývoj na trhu A to ještě předtím, než bychom uvažovali o přijetí dalších opatření. Takže e, v mezičase sledujeme bedlivě trh v rámci naší interní práce a také v e, úzké spolupráci s agenturou. Samozřejmě ráda odpovím na jakékoliv vaše dotazy. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám a teď dám slovo ESMA panu Fanu Valtesovi. Um, děkuji poslanci poslankyně Evropského parlamentu, dámy a pánové, chci poděkovat za toto, že jste, eh, že jste zorganizovali eh, toto zasedání přeskumu a já se s vámi podělím o zkušenosti, které získala ESMA při práci na těchto, um, eh, na těchto otázkách. Poskytnu kontext, pokud je o nařízení CRA, projdeme technické standardy, v, které jsou v CRA 3 a pak eh, probereme, jak na tom jsme z hlediska budoucnosti. Na úvod obecný eh, přehled právního rámce těchto ratingových eh, agentur. První nařízení z roku 2009 bylo skutečně, to byl nástroj, který byl zapotřebí a který vytvořil nový rámec byl to klíčový prvek pro řešení některých selhání, které vedly ke krizi v roce 2008. Hrál a bude nadále hrát klíčovou roli při zajišťování ochrany investorů, finanční stability a hladkého fungování vnitřního trhu. ESMA vstoupila na scénu eh, v podobě nařízení CRA2 a stala se jediným evropským eh, orgánem dohledu pro eh, ratingové agentury, a to v roce 2011. ASMA um, byla vytvořena jako efektivní eh, um, eh, orgán dohledu nad všemi eh, těmito um, úvěrovými agenturami. Bylo potřeba založit tedy tento nový režim a za, za zavedením CRA 3 v roce 2013 jsme byli schopni jít dál, jak v, našem, v naší aktivitě dohledu, tak i rozpracování rámce pro CRA. A ESMA byla požádána o vypracování technických standardů, inovativních platform IT a také ehm, komplexní e, škály e, různých otázek napříč celým e, sektorem. A nyní čtyři, o čtyři roky později mohu hrdě říci, že všechny naše výstupy slíbené skutečně máme všechny standardy. To, co je asi nejvíc viditelné, je takzvaná Evropská ratingová platforma, která začala fungovat v prosinci 2016. Pomocí tohoto um, websiteu ESMA eh, nyní hostuje portál, na kterém všichni spotřebitelé a investoři mohou vidět eh, Eh, úvěrový rating pro danou entitu na jednom místě. Tato platforma představuje velký krok vpřed, pokud jde o zlepšení přístupu eh, k datům a slaďuje to, co by jinak eh, byl velice těžkopádný, složitý proces. Čili je tu také systém pro slaďování poplatků, které vy, vy, vymáhají CRA od svých klientů. Eh, nyní je možno kontrolovat, jestli nedochází k nějakým diskriminačním postupům a je eh, možno eh, kontrolovat plnění principu ehm, řádné soutěže. Kromě toho celé cr 3 zabývá dynamikou na trhu, životeschopností, ratingu a nebudeme teď zacházet do všech podrobností ale přesto vám chci um, říct aspoň několik hlavních poselství. Pokud jde o předhnané spolehání na uh, ratingy, tak bude těžké to řešit, dokud klíčové části evropské legislativy budou nadále obsahovat odkazy na uh, úvěrové ratingy. Kromě toho je však důležité si uvědomit uh, význam ratingu pro uh, ty, kdo uh, nemohou použít jiné alternativní prostředky. Proto jsme prosazovali přístup um, omezení eh, spolehání na tyto ratingy než jejich úplnou náhradu. Um, spolupracovali jsme naš, s našimi kolegy v EBA a EIOPA e na rozvoji eh, souboru um, postupů pro eh, orgány dohledu v této oblasti, které byly publikovány v prosinci 2016. A pokud jde o technické pokyny v oblasti soutěže, výběra konfliktu eh, zájmu, tak mm, konstatujeme, že má, mm, trh CRA je nadále koncentrovan mezi asi třemi nebo čtyřmi My Budeme se nadále snažit, aby eh, ustanovení, která podporují hospodářskou soutěž, fungovaly co nejúčinněji. V poslední době to znamenalo vytvoření takzvaných briefingů, které mají stimulovat a pobízet CRA k přijetí určitých přístupů, které by umožnily fungování menších CRA. Chci obrátit vaši pozornost na e, účinnost naší, naší sankční pravomoci. Jsme přesvědčeni, že je možno e, upřesnit, e, zpřesnit naši činnost tak, abychom dospěli k skutečně efektivnímu a sankčnímu režimu kdyby například všechny požadavky eh, CRA měly eh, odpovídající eh, porušení a také finanční postihy založené na obratu. <clears throat> Tím bychom mohli zvýšit ehm, důvěryhodnost stávajícího právního rámce. A na závěr ještě jedna oblast, na kterou se chceme zaměřovat v blízké budoucnosti. Jak jste jistě viděli v uplynulých měsících, tak ESMA nastartovala konzultační proces pokud jde o schvalovací režim, tedy režim, režim jakéhosi souhlasu, který umožňuje eh, přijetí ratingu ze strany CRA z třetích zemí, které pak mohou sloužit za k regulačním účelům i v Evropské unii. A vzhledem k tomu, že podstatná část eh, ratingu funguje na základě tohoto režimu schválení, tak revize do roku 2000, tak je nutno zrevidovat eh, tyto pokyny do roku 2018 aby i e, nadále bylo možno splnit ty e, vysoké požadavky, e, které očekáváme, které očekává ESMA. Děkuji vám tímto za pozornost a chci vás ujistit, že budeme i nadále monitorovat účinnost celého systému, abychom zajistili vysokou úroveň ochrany a finanční stability při fungování vnitřního trhu. Při výkonu eh, této role budeme se spolehat na naší veškerou eh, zkušenost a veškeré nástroje, včetně eh, navržení přeskumu stávajících technických norem. Těším se na vaše otázky. Děkuji. Děkuji. A nyní dáváme slovo Polovi, našemu zpravodaji. Děkuji. Děkuji Děkuji i komisi za dobrou zprávu. Eh, samozřejmě eh, eh, povahou tohoto jednání je nezaměřovat se na to, co jste udělali a co jste neudělali, takže na to se omluvám od, za to se omluvám od začátku. Je velice dobrá příležitost s tím se ovšem zabývat, protože tady jsem velmi znepokojen, zejména pokud komise říká, že není alternativa. Protože my tady vidíme problémy, vysoce koncentrovaný trh. Tři firmy, které mají 93%, jsou to také americké firmy. A nevidíme, že by tady byla nějaká změna. Neočekáme ani žádnou změnu. Pokud to eh, spojíte s tím, že eh, malé CRA se na nás eh, obracejí a říkají, že ECB blokuje jejich vstup na trh, tak prostě se nemůžeme posadit a čekat, jak se to vyvine. Já dokážu eh, eh, předvídat ten trh. Uvidíme, že ty tři firmy budou dominovat i eh, nadále v nadcházejících letech. Pořád věřím, doufám, že komise taky, v konkurenci a rozmanitost názorů, takže bych byl rád, kdyby se sem dostávalo víc hráčů, aby tady byla větší rozmanitost názorů. A nemůžu pochopit, proč komise z patra eh, odmítám myšlenku veřejné ratingové agentury. To by byl další konkurent nejenom, ale také nezisková instituce na trhu, která by byla dobrá pro eh, tu eh, rozmanitost, kterou čekám. Takže můžete lépe vysvětlit, proč ne veřejná ratingová agentura a potom role ECB a menší firmy CRA. Potom další věc, proč jsem mm, nejsem jistý. Evropský parlament vidí alternativy, eh, kterých se eh, Evropská komise eh, nedotkla. Pokud je o to nadměrné spoléhání, tak například STS, CRR, to teď také řeší. Je tady reakce, přílišná reakce, tak Evropský parlament říká, změníme hierarchii metod. nechtě ten standardizovaný eh, přístup eh, a potom eh, je třeba zvolit. Potom není tady žádná databáze strukturovaných produktů. No, Evropský parlament tohle navrhuje. V rámci STS. Tak, aby to byl dobrý přehled na trhu, ale také, a to si myslím, že je velice důležité, aby ty investoři měli informace, které potřebují k eh, posuzování těch strukturovaných a velice složitých produktů. Ano, jsou tady různé přístupy, eh, jsou tady různé alternativy. A EP toto opravdu protlačuje. Já jsem eh, rád za tu širokou podporu zde. 7 z těch 41 CRA má sídlo v Británii. Jak eh, to vidíte do budoucna? Vzhledem k tomu, že tady ta koncentrace a, ta, a to přílišné spolehání na CRA, to když eh, tady budou tedy ratingové agentury, které nebudou eh, spadat pod v evropskou regulaci a budou v Británii. Děkuji teď řečníci za jednotlivé frakce. Nejdříve Sirpa eh, Pitikainen za EPP. Eh, e Děkuji. Nejdříve, eh, na rozdíl k tomu, co jsme teď říkali, já musím říct, že jsem docela spokojená s prací komise a ESMA v této oblasti. Eh, souhlasím s tím, že jsou tady určité problémy. Je tady velic, eh, veliká koncentrace na trhu, ale eh, těžko by mi přišlo přínosné mít veřejnou ratingovou agenturu. Potom tady by mohlo být také příliš velké spoléhání na veřejné mínění. Takže bez těch eh, špatných úmyslů, eh, by tohle mohlo být stejně špatné nebo eh, zavádějící jako ty ostatní. Protože to je i jako předpověď počasí. U té čekáte nějakou metodiku, kterou to bylo podložené, podložené ale objektivní analýzu toho, co se stane do budoucna, prostě nezískáte. Čili co je tady důležité? je dobrý dozor. Zvýšit transparentnost a kvalitu eh, ratingu. Ta ratingová platforma, když bude rozvinutá, může posloužit jako takovéhle fórum k vytvoření eh, srovnatelnosti a eh, těch různých analýz a použitých metodik. A já bych opravdu byla ráda, kdyby eh, těch ratingů bylo víc než eh, ty, které jsou k dispozici, protože to riziko je větší. Když si myslíte, že existuje nějaký objektivní rating a meteorologie do budoucnosti, když to nelze dosáhnout. Koncentrace na trhu je samozřejmě problém a bylo by eh, lepší mít širší Eh, škálu těch ratingových agentů v Evropě, ale s tím toho mnoho neděláme, protože to je eh, velice náročná a nákladná aktivita. Takže eh, na ten trh toho nepřichází mnoho. Stejně tak, jako je to v bankovním sektoru. Potom bych se chtěl zeptat na eh, dozor, na dohled. Eh, jak to funguje v případě řízení CRA a skrytých eh, střetů zájmu? Taková ta nevědomá předpojatost u analýz, ať už u veřejných nebo soukromých aktérů. Tohle Uvědomte si, že je otázka externího ratingu a, a rozvoj takové a, e, vysoce kvalitního posouzování. Potom je tady ještě jedna otázka do budoucna, která se teď neskoumá. Existuje pracovní skupina, která je udržitelným financím v komisi a vede se debata o efektivitě zdrojů nebo ekologických rizicích, jestli je zahrnovat do uh, úvěrového ratingu a jestli to eh, nařízení eh, nereguluje, jak by nemělo, něco v téhle oblasti. A já se zeptám, jestli komise tohle eh, chce eh, nějak zahrnout do své práce do budoucna, pokud jde o posuzování eh, kvality. Nebo do druhé úrovně RTS, prosím. Děkuji a nyní jménem EKR má kolega Fox na pět minut. Děkuji, paní předsedkyně. Um, when I, uh... Když jsem zahájil práci na téma CRA s panem jsem s panem Dominičem, tak to byla jedna z prvních otázek, které se nám dostaly na stůl ještě v roce 2009. A od té doby eh, vlastně jsou cíle parlamentu stejné. Čili chceme zvýšit transparentnost a omezit potenciál konfliktu zájmu. Děkuji komisi a ESMA za jejich prezentace. Eh, stávající nařízení, eh, které jsme schválili, pomohly těmto cílům. Chtěli jsme také omezit spolehání se na eh, úvěrové ratingy a zvýšit hospodářskou soutěž. A selhali jsme do značné míry. Není to překvapivé. Neboť i, i není možné vydávat směrnice a nařízení odsud a čekat, že najednou se objeví spoustu nových aktérů, a že trh se najednou rozhodne, že se bude méně spoléhat na ratingy. Zvláště, když eh, v tomto parlamentu ne, eh, sami nečiníme jinak. Protože já jsem byl eh, stínový zpravodaj pro CERA 3, kdy jsme se snažili omezit toto spolehání a zároveň solventnost 2. Eh, která celá byla o tom, že jsme chtěli do zákona vepsat to, že různé instituce mohou investovat do různých nástrojů pouze s určitým ratingem. Takže nás nemůže moc překvapovat, když budeme mít protikladné výsledky. Když máme legislativu, která jde dvěma opačnými směry. Já jsem na to upozorňoval, ale marně. Pokud jde o rostoucí konkurenci a její tedy zvýšení této konkurence, tak se chci zeptat komise a ESMA, jak e, vnímají dodatečnou správní zátěž, kterou celá tato e, regulace uvaluje na CRA. Protože samozřejmě ty velké americké firmy, které zmínil pan Tang, a které nemá moc rád, e, jsou schopny mnohem lépe zvládat tuto správní zátěž než noví aktéři. A my můžeme být překvapiví, že když zatížíme tyto nové aktéry těmito všemi požadavky, no tak je, že nás nemůže pros, šokovat, že tyto velké tři firmy nedále prosperují. Mě by zajímalo, jestli to bylo podrobeno nějakému vyhodnocení. A ta dodatečná správní zátěž je, na CRA v podstatě stěžuje novým aktérům vstoupit na trh. Mě vůbec nepřekvapuje, že komise nevnímá žádnou hodnotu Evropské ratingové agentury. Moje skupina to říká od začátku. Jediný smysl takové agentury by byla říkat eh, investorům, jak hezké je investovat do řeckého dluhu. To by bylo čistě politické a nikdo by tomu nevěnoval žádnou pozornost. A jest, pokud pan Tank a jeho socialističtí kamarádi si myslí, že to má nějakou hodnotu, no tak Eh, tak si založte eh, úvěrovou agenturu za vlastní peníze. Když si myslíte, že je to tak eh, skvělé, aby pak říkala ostatním, že je skvělé investovat do řeckého duchu, dluhu a uvidíte, jestli budete na trhu úspěšní. Podle mě je to naprosté mrhání prostředky, tedy v tomto případě by to byly veřejné prostředky. Poslední RTS stoupla v platnost 1. ledna 2017 takže je příliš brzy, abychom posuzovali, zda to bylo úspěšné či nikoliv. A mě trošku znepokojuje, že teď konsultujete ještě k víc, o více legislativě týkající se toho procesu, toho schvalování. My přece nikdy nedáváme finančním eh, institucím nějaké eh, období klidu. Vždycky něco měníme, aby se zdálo, že něco děláme. To jsme měli už v předchozím bodu. CRR. E, Zrovna jsme si zvykli na, jeden, na jedny regulace a, mě, a už to změníme. No tak nechme ty eh, úvěrové agentury na pokoji pár let. Přestaňme pořád něco dělat, nic, nic, ničeho tím nedosáhneme. Dejme jim dvě, dva, tři roky a na konci tohoto období to posuďme, e, zjištěme, zda jsou potřebné nějaké další změny. Vy festně vždycky říkáte, jak máte málo zaměstnanců, jak potřebujete více lidí, víc lidí, víc, e, větší rozpočet. Když máte tak velkou zodpovědnost, tak to nedělejte. Tak to nechte na pár let být. Děkuji tady ta nadměrná regulace nebrání evidentně vytvoření, vytvoření nových agentur, kterých je stále více od začátku, od zavedení této legislativy. Nyní za skupinu ALDE Další kolega. Děkuji, paní kolegyně. Děkuji, paní předsedkyně. And ESMA for... Děkuji eh, komisi i ESMě za účast na výměně názoru a za ty různé eh, zprávy eh, komise a ESMy a za to, že ty, eh, že ta příležitosti teď eh, to opatření už platí. Díky tomu můžeme přeskoumat, eh, jestli jsme úspěšně reformovali ten trh a podnítit konkurenci bylo jedním z hlavních cílů. A tady mám několik otázek. Pokud se podíváme na tu scénu, tak je to něco jako nizozemská fotbalová liga. Je to jeden z těch velkých tří eh, týmů eh, Feyenoord, PSV nebo Ajax. Letos eh, to zase bude Feyenoord, kdo to vyhraje tu ligu. A tam to končí. Protože v nizozemské fotbalové lize je pořád možné, aby ještě nějaký další tým vyhrál ten pořád, jako nedávno Vitesse například. Bohužel v, nátoru CRA to možné není. Protože je to prostě úplný oligopol kde 93% eh, má v ruce tři největší účastníci. Je tady eh, řada nových hráčů, ale jsou velice malí. A eh, jedna bariéra k většímu přístupu na trh je to, že většina registrovaných agentur není uznána jako instituce v externí o posuzování úvěryschopnosti Evropskou centrální bankou, jak už to bylo zmíněno. Kanadě, eh, když se něco takového udělalo, tak to vedlo k většímu přístupu na trhu. Komise eh, říká, že tohle chce řešit tu otázku. Otázkou je, jestli komise nebo ESMA eh, o tom hovořili s ECB a pokud ano, a jak dopadly ty debaty? Jsou k tomu nějaké konkrétní výsledky? Článek 8d úpravy směrnice z roku 2013 také požaduje, aby vydavatel eh, mm, používal eh, CRA s menším než 10% podílem na trhu. V říjnu 2016 komise říkala, že to je ještě příliš brzo eh, posuzovat toto ustanovení, ale také řekla, že se to dostatečně neimplementuje na národní úrovni. Teď o necelý půl rok později. Co si komise myslí? Už to ustanovení bylo plně implementováno na celé úrovni EU? jeho dobrovolná povaha. Eh, že eh, ty agentury eh, se nepoužívají. A ovšem je o otázkou, jestli Eh, co to znamená eh, přijetí ze strany investorů, jaká jsou objektivní kritéria. A potom v té zprávě z minulého října je řečeno, že sankce v případě střetu zájmu nemají ehm, ten odrazující efekt. Eh, myslí si komise, že s tím jsme něco udělala v mezičase? Děkuji. Děkuji za skupinu zelených. A ne, GUE paní Marisa Matias, ale mám dojem, že zde není. Není zde někdo jiný za GUE. Takže za skupinu zelených pan Svelgon. Děkuji, paní předsedkyně. Well, um, I remember also well. Já si také dobře vzpomínám tu debatu, uh, která se tehdy vedla po roce 2009. Rád bych řekl, uh, že my jsme měli jasné cíle, a proto si myslím, že je eh, legitimní teď posuzovat, jestli jsme těchto cílů dosáhli nebo nikoli. A to bylo jasné. Chtěli jsme víc eh, konkurence, chtěli jsme víc aktérů na trhu. Tak jak eh, se to mimochodem také děje v příslušných zákonech. Eh, vašemu příteli eh, Ashley Foxovi bych eh, řekl, že zelení nikdy nebyli pro veřejnou ratingovou agenturu a měli byste si lépe vzpomínat na naši debatu. My jsme byli vždycky pro nadaci, která nebude ovlivněna politicky, protože mám stejnou obavu jako vy. Protože kdyby to byl veřejnoprávní aktér, tak by to bylo pod veřejným tlakem a ty ratingy by nebyly férové. Nicméně eh, existuje spousta akademické literatury ohledně toho, jak by mohly vypadat alternativy. A existuje určitý prostor mezi takovou veřejnoprávní agenturou a oligopolem, který eh, teď panuje. Máme tady nový aktéři, eh, akté, nové tržní aktéry, které můžeme strukturálně podpořit. A máme tady uh, jiný systém pro regulační rating, který eh, požadujeme. A to by mohla eh, vést nějaká taková ratingová nadace, tak aby eh, daní aktéři dostávali větší část práce, aby vydavatelé nebo emitenti si vždy nemuseli vybírat jednoho z těch tří. Existuje velice zajímavý akademický výzkum a rád bych se ptal komise, jestli se zabývala těmito návrhy. jestli se zabývala jejich eh, přijetím. Potom je tady ještě další otázka. Souhlasím s Ešlím v jednom eh, ohledu. V tuto chvíli eh, musíme daleko více zdrojů dávat na vymáhání stávajících pravidel. A jedno pravidlo, o kterém jsme se tehdy bavili, byl článek 8b o informování k strukturovaným finančním instrumentům. Tam se měla zřídit databáze pro složité Eh, instrumenty strukturovaných financí, aby noví eh, aktéři na trhu mohli snadněji na trh vstoupit. Já bych se rád eh, zeptal, kde ta databáze je? Co jste udělali? Jak jste požádali ESMU o naplnění článku 8b? Můžete nám říct o tom, jak se plní článek 8b? a o tom, co jste udělali, aby eh, ten zákon, o kterém jsme tady rozhodli, byl vymáhán. A pokud není vymáhán, můžete nám říci, dokdy se postaráte o to, aby tomu tak bylo? Děkuji za tento příspěvek. Tak OK, jsem se zapsala v rámci procedury Catch the Eye, ale dívám se, zda ještě někdo se chce vyjádřit v rámci tohoto postupu. Pokud ne, tak já jen ještě trošku stížím úkol našich hostů protože už zde máte, není za stolik otázek a budete mít dost času vyjádřit se. Chtěla bych navázat na to, co říkala kolegyně Koltank ohledně žádosti Evropského parlamentu. Nechám stranou otázku konkurence, to je samozřejmě nedosažený cíl a vlastně jste to řekli, že nebyl naplněný zatím v této fázi, ale nad rámec té Evropské agentury mám dojem, že Evropský parlament také zdůrazňoval, pracoval na zapracování sociálně environmentálního kritéria do způsobu, jakým pracují ratingové agentury, jak to tedy vypadá. Toto téma je samozřejmě stále více aktuální a chtěla bych ještě doplnit, kdybychom měli dnes přepsat legislativu, tak bychom tam doplnili povinnost kontroly kvality daňových přiznání eh, podniku jako, které jsou předmětem ratingu. A myslím si, že revize těch hlavních pokynů by měla se také zabývat touto otázkou důvěryhodnosti a daňových daň, po, těch eh, nekalých eh, praktik v daňové oblasti. Potom jste byly další požadavky Evropského parlamentu a to otázka, jak ratingové agentury případně uh, spolupůsobí s těmi politickými postupy nebo s postupy demokratických konzultací. Jak to tedy s tím vypadá? Musím říci, že jsem byla nesmírně šokována, když jsem viděla Standard Poor's, kteří eh, prováděli eh, rating důvěryhodnosti kandidátů na primárky v tom eh, probíhajícím volebním procesu ve Francii a vyjádřili své stanovisko zejména s eh, hledem k perspektivě vítězství pana Fiona nebo Macrona, abych tedy uvedla pouze tyto dva kandidáty. A ještě poslední bod. Zdá se mi, že ten model, který představuje ten postup posílení eh, ratingových agentur, by mohl být využíván i v jiných oblastech. To je spíše otázka na komisi, ale možná, že i ESMA může vyjádřit stanovisko ohledně v rámci Brexitu. Přemýšleli jste již o této perspektivě? Mohl by to být nějaký model, který by se tedy přizpůsobil pro registraci jiných struktur než pouze ratingových agentur. Dobrá, takže teď vlastně je škála otázek plná a každý máte sedm minut na to, abyste mohli zareagovat. Nevím, kdo se chce vyjádřit první, ve stejném pořadí tedy. Dobrá, takže nejprve komise. Děkuji vám. Musím říci, že otázek je mnoho. A já si říkám, z jakého konce, či z jakého začátku to mám vzít. Pokud se mi nepodaří uh, zodpovědět na všechny dotazy, tak mě potom připomeňte písemně, abychom na ně mohli zareagovat. Pokud jde o tu otázku konkurence, mnoho z vás se, se k tomu vyjádřilo. A my vedeme tutéž diskuzi i na komisi. Nejsme spokojeni ze stávající situací a snažíme se nalézt nějaký způsob, jak situaci zlepšit. Trh do určité míry nebo do značné míry diktuje, jak používají investoři, investoři ty agentury a je trošku těžké něco vnutit a u, u, prosadit nějaké okamžité změny. Důležitá je však transparentnost, kvalita, zpráva a konflikty zájmu. A myslím, že to je eh, právě něco, co zvyšuje tu kvalitu těch eh, ratingů. Pokud eh, jde o vstup nových agentur na trh, myslím, že jsme udělali hodně. Existuje mnoho malých uh, ratingových agentur, na, uh, kterými ESMA vykonává dohled, ale jsou opravdu malé a dost bojují, aby si našli své místo na, eh, na trhu. Ehm, máme určitou zpětnou vazbu, že musíme pracovat na té přiměřenosti některých eh, administrativních opatření, sankcí, které jsou eh, vysoké ve vztahu k obratu pro ty malé zatímco prakticky skoro nepostřehnutelné pro ty velké. A pak jsou ještě další oblasti, kde ještě není eh, dosažena přiměřenost a my v komisi se snažíme toto zhodnotit, zjistit, co bychom mohli ještě zlepšit, aniž bychom eh, jakým způsobem ohrozili eh, kvalitu těch ratingů. Co se týče environmentálních, sociálních eh, kritérií, daňových přiznání, tak na to by mohla možná odpovědět ESMA, protože to jsou kritéria pro registraci při, u naší eh, u té agentury tedy. A pokud jde o přehnané spolehání se na externí ratingy, navrhli jsme různé nástroje, které mohou tuto závislost omezit. Ovšem mnoho z těchto nástrojů může být eh, nákladných, zvláště pro jednotlivé investory. I tak je důležité zajistit přístup k informacím a platforma ho také zajišťuje. Takže tato transparentnost eh, dává více informací individuálním investorům, ale mnoho z těchto nástrojů, které byly navrženy, jsou možná i tak dost nákladné. Jinak jsme si vědomi té situace, že některé malé agentury nejsou z hlediska centrální banky považovány za relevantní. Já vím, že se o tom diskutovalo již v minulosti, nevím, jaká je situace dnes, ale je to jedna z věcí, které beru na vědomí a které eh, tedy sdělím, ehm, hm, tak říkajíc, eh, eh, mému vedení, komunikuji. My jsme se snažili zvýšit povědomí o této záležitosti. Snažíme se prosazovat, podporovat tyto nástroje tak, aby byly k dispozici trhu. Ale myslím, že se to ještě vyžádá určitý čas protože naše nařízení jsou poměrně nová. Některá z těch opatření začala platit teprve začátkem roku, že tu hodně opatření, která jsou pro trh pořád nová. Potřebujeme ještě čas, abychom viděli, jaký bude dopad, ale u některých otázek, jako jsou sankce, proporcionalita a další, už nyní začínáme pracovat. Nevím, jestli jsem na všechno zodpověděl, každopádně rádi eh, obdržíme eh, otázky a eh, budeme na ně reagovat. Nyní má slovo ESMA. Děkuji, paní předsedkyně. Opravdu to byla spousta otázek. ESMA a, uh, eh, uh, eh, má za úkol tvořit politiku a ne ztrácet konkurenci, takže to uh, omezuje naši působnost. Nicméně třeba si odpovědět na otázku ke koncentraci. Ta je opravdu veliká. A proto se ESMA hodně zaměřuje na kvalitu těch ratingů a procesů, které eh, za těmi ratingy jsou. A u té velké trojky to samozřejmě také také. Proto ESMA investuje velké snahy do eh, řízení CRM, validačních metod, eh, nezávislosti eh, neexekutivních členů představenstev. Tak, aby to byl základ pro kvalitu vzhledem k takové vysoké koncentraci. Další věc, eh, které, kterou je nezbytné pochopit, je, že ve vysoce koncentrovaném trhu, jest, jestli jsou tady eh, nějaký nově, nějací nové příchozí, tam ta bariéra je tak vysoká, podle statistik eh, není nepřekročitelná. V současné době je 39 eh, registrovaných CRA, z nichž 25 je tedy se eh, skupitelných do skupin, takže 35. A na základě průměru ročního přicházejí dva až tři noví hráči a všichni jsou to, všichni jsou to malé až střední agentury, takže neříkám, že není možné dostat se na trh. Pokud jde, tady je ta vaše otázka, a proč nenechat CRA a být? A jestli je třeba další regulace, no tak my radši nenecháme vlastnímu osudu, pokud eh, je nezbytné tlačit správným směrem. Pokud jde o eh, ty pokyny k schvalování, ty je třeba revidovat. Za prvé je to povinnost ze zákona a a revidovat tedy náš rámec. Nejde o to, jestli více legislativy, jde o to, aby eh, ty eh, pokyny byly vhodnější vzhledem ke stávající regulaci. K té eh, variantě k druhému menšímu CRA. Udělali jsme určitou práci, jejímž cílem je poskytnout nějaké, nějaký společný eh, přístup, nějakou, nějaký formální základ, který by bylo třeba dodržovat. K datům o strukturovaných financích, o kterých eh, se zde eh, hovořilo. To si myslíme, že je velice důležitý nástroj. Může to být velmi důležitý nástroj pro trh. Na tom už pracujeme. V rámci požadavku STS. A bude to zařazeno do procesu STS, který povede k veřejné databázi. A ta data dají možnost eh, zájemcům dělat si vlastní analýzy a to je vlastně velmi důležité. Potom, eh, pokud je o to schvalování Brexit a model do budoucna, no tak jediná věc, kterou bych řekl, eh, je následující. Pokud si uvědomíte, že vzhledem k těm stávajícím ratingům, byste mohli použít pro regulační hm, účely, 72% je z vnějšku EU. Jsou to tedy eh, podpořené ratingy, tak víte, eh, o co tady jde. Čili ta eh, revize pokynů pro to přejímání, schvalování nebo podporování ratingu je podstatné. Vzhledem k tomu, že Británie bude eh, třetí zemí, že největší eh, podniky, největší ratingové agentury jsou v Londýně, tak samozřejmě tyto pokyny jsou velice důležité pro uh, příslušné divize. GRP. To právě začalo minulý rok. Z našeho pohledu je to velice zajímavá databáze a musíme eh, sledovat, eh, jakých výsledků se dobereme, až eh, to lidé začnou trochu více používat. Takže ještě je příliš brzo popsat, jaký dopad bude mít ERP. Děkuji. A k té otázce střetu zájmů které jste hovořili? Pokud je o střed zájmu, tak samozřejmě to je jedna z velkých priorit v rámci supervize. Já jsem se pokoušel na to odpovědět eh, v rámci toho prvního bodu, kdy jsem říkal, že dohadové priority ESMI eh, se na tohle zaměřují. Například se eh, zkoumají eh, ti nezávislí ředitele ty struktury řízení. To je velice důležité k zmírnění stávajících problémů, pokud je o střed zájmu, protože to bude zásadně hm, ovlivnit kvalitu ratingu. ESMA samozřejmě eh, pracuje v rámci eh, první úrovně nebo druhé úrovně. Čili my se eh, zaměřujeme právě na všechny ty možné možnosti řízení. Děkuji za tuto diskusi. Je to velmi důležité, aby výbor ECONS mohl mm, se zabývat těmito dvěma zprávami o ratingových agenturách, takže tímto uzavíráme tento bod pořadu jednání. Tím se dostáváme k bodu 11 našeho programu, ale nevidím zde našeho zpravodaje. Vy, kolegyně, tedy zastupujete pana Toirera, ano, takže můžeme odzahájit tento bod. Jsou to tedy pozměňovací návrhy k stan- ke stanovisku pro výbor IMCO o mechanismech řešení sporů týkajících se dvojího zdanění v Evropské unii. Paní Van Leuten, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Your rapporteur thanks all of you for your valuable... Vážení kolegové, děkuji vám eh, za velice cené ehm, připomínky k návrhu zprávy. Zdá se, že máme velmi široký konsenzus, že podniky musí zaplatit eh, spravedlivý podíl daní tam, kde eh, dosahují zisku a že eh, dvojí zdanění nebo nezdanění mají škodlivé účinky. Někteří daňoví poplatníci radši se nechají dvakrát zdanit, než aby dali peníze na obtížné procedury, které nemusí skončit eliminováním dvojího zdanění. Proto je váš zpravodaj spokojen se pozměňovacími návrhy a zdůrazňuje, že eh, to řešení o sporu o dvojím zdanění musí být eh, eh, rychlé a právně závazné. Zdůraznil ve své zprávě, že je prostor rozšíření toho řešení sporu v rámci dvojího zdanění a zrychlení celého toho postupu. Váš zpravodaj navrhl kratší eh, lhuty. A také navrhl, že pokud tento mechanismus bude eh, úspěšný, tak eh, by se měl eventuálně více otevřít hm, vůči všem sporům v oblasti dvojího zdanění. Také vítá vaše příspěvky k tomuto. Jak už říkal, daňoví poplatníci nesmí očekávat sankce během postupu. Spíše jakákoliv přeplacená daň eh, musí být vrácena daňovým poplatníkům. To musí být automatické. Ale samozřejmě je třeba to někde eh, říci. Také eh, se zde ten návrh na kratší lhuty považuje za smělý a vítaný. Parlament je musí přijmout k různé nové eh, kroky v případě, že jsou tady různé eh, daňové úpravy eh, a vyvolává to tření na trhu v rámci EU. A také alternativní komise pro řešení sporů by měla být nestraná. Proto se zde vítá stála poradní komise, která by mohla pracovat na zajištění takového cíle. Takovýto permanentní orgán by nevedl eh, nejenom k rychlejšímu a hladšímu eh, řešení sporu, ale také by mohl posílit eh, vybudování lepší znalostní základny pro členy komise. Také by to prohloubilo transparentnost procesu. Závěrem bych řekla, že váš zpravodaj znovu chce zdůraznit, jak důležité je mít eh, spravedlivý a efektivní eh, systém eh, zdanění firm, tak aby firmy opravdu měly přínos jednotného trhu. Váš zpravodaj je rád, že je zde schoda na tom spravedlivějším systému. Kompromisní pozměňovací návrhy budou uvedeny do oběhu brzy. A zpravodaj vám děkuji za vaše pozměňovací návrhy a sekretářatu Ekon za užitečnou podporu. Děkuji. Děkuji, vrací se pan předseda, takže já mu musím eh, umožnit eh, převzít si. A já jsem ale příští eh, řečník a teď se musím ještě vrátit na místa. so next speaker, Pervaš Beres. Další řečník Pervaš Pervanš Perez. Děkuji. Děkuji. Co, Pane předsedo. Co bych měl, co bych měl říct? Pokud jde o skvělou prezentaci kory k tomu, co řekl pan Michal Tore, eh, naše práce začíná úspěšně. Takže já bych chtěl nejprve říci, že si myslím, že zpravodaj jde eh, správným směrem se svou zprávou a zejména ho děkuji za urychlení toho takzvaného mechanismu pro řešení sporu vyplývajících z dvojího zdanění. Já bych měl dohromady tři body, o kterých bych se chtěl stručně zmínit. Za prvé, ten stálý poradní výbor. Myslím si, že všechny ty eh, spory, které je důležité, aby podnik čekal roky na roz, konečné rozhodnutí orgánu a proto si myslím, že pokud to v členských státech je možné, měli dosáhnout zkrácení těchto lhůt. Myslím si, že je zde ještě jiný potenciál zrychlení i na jiných místech, například u toho poradního výboru měla by se tam stanovit určitá lhůta, aby se tedy vytvořil ten stálý poradní výbor a myslím si, že by se tím ty eh, termíny mohly ještě zkrátit zkrátit, tak abychom také měli eh, rutinní pravidelné řešení těchto případů v rámci toho zrychleného řízení. Samozřejmě je zde také důležitá důvěra mezi orgány členských států, která by se měla ještě zvýšit. Potom možnost, aby tento poradní výbor, pokud by nebyl tedy ustaven, pak je zde stále tento stálý výbor, který pak je ještě důležité, aby eh, zde bylo Eh, potom už by nebylo nutné jmenování tedy toho národního orgánu. To by vlastně vneslo větší stabilitu do systému. Za druhé, kolegyně, kolegové, jak to vypadá se vztahem k, jinými práv, k jiným právním nástrojům. Moje pozměňovací návrhy by měly vyjasnit pozici k ostatním stálým orgánům aby vlastně například jsou zde bilaterální dohody o zamezení dvojího E, zdanění, což vlastně samozřejmě použití této směrnice by měla být vždy ta upřednostňovaná možnost a také v rámci určitého časového rámce. Potom by se měla ta umluva postupně odbourávat za používání této e, směrnice, aby se vyjasnil tedy stávající stav. A za třetí, kolegyně, kolegové, jde ještě o možné žaloby, pokud příslušné národní orgány uznají nějakou stížnost za přípustnou, potom můžou. Myslím si, že je důležité, abychom doplnili odstavec 5.1, tak aby vlastně mohli rozhodovat, byli informovány také o vlastně eh, důvodech k tomu zpětnému převodu, aby zde vznikla určitá transparentnost. Zde považuji Eh, kompromisní návrhy eh, zpravodaje, že jdou správným směrem a děkuji mu za jeho práci, kterou odvedl. Děkuji. Dě- děkuji a nyní dávám slovo Pervanš Beres. Děkuji. Já dnes nahražuji Annelies Dodd, která tu se nemohla dostavit, takže přečtu její poznámku. Takže děkuji eh, za zpravodaji za tuto práci na této zprávě a dalším kolegům za konstruktivní pozměňovací návrhy. Mnoho pozměňovacích návrhů je podobné povahy a bude konsolidováno prostřednictvím konsolidovaného návrhu, čímž eh, vznikne eh, jasná pozice parlamentu. Komise tu navrhla dobrou zprávu, který pomůže mnoho, mnoha firmám v Evropské unii ehm, z, zabránit až v tom poškození v, v důvodu, z důvodu dvojího zdanění, v důvodu nesouladu daňových pravidel. Eh, časem bychom si přáli společnou konsolidovanou korporátní daň, což by zabránilo eh, vy, vstávání té, tohoto problému do budoucna. Prozatím tento návrh eh, zlepší důvěru malých a středních podniků, které chtějí fungovat přes hranice. A eh, zpráva by měla omezit tedy tu nutnost eh, národních orgánů řešit eh, spory, chceme omezit eh, ten čas na polovinu, tak aby se to, sladil, to sladilo s investičním cyklem, což je, myslím, také jedna z motivací komise. Měli bychom omezit zátěž malých a středních podniků, které chtějí používat tento mechanismus Zatím by se od nich očekávalo, že budou muset znát národní právo a daňové smlouvy eh, k, k, vůč, zemí, které, s nimiž mají spor. <clears throat> Dále, to, to vystavuje eh, podniky velkému časovému tlaku. My jsme předložili pozměňovací návrhy, my chceme řešit tuto nerovnováhu a eh, přimět kompetentní orgány a tady aby řešili věci včas. Jakékoliv eh, snahy o snížení transparentnosti ne, naše skupina nepodpoří, protože větší daňová transparentnost je klíčovou součástí budování eh, spravedlivé společnosti. Také voláme po tom, aby směrnice byla napojena eh, na rozhodnutí spolu legislativních orgánů o tom, zda se má uplatňovat nebo ne. A do doby kdy bude dokončena tato revize, snad budeme mít plné CTB a některé prvky tohoto návrhu už možná nebudou nezbytné, aspoň pro větší podniky. Děkuji, děkuji pozměňovací, eh, děkuji stínovým zpravodajům za jejich návrhy a těším se na konstruktivní spolupráci. Děkuji. Ani ledne. Děkuji. Je dobré, že tato směrnice o, o mechanismu dvo, zamezení dvojího zdanění v Evropské unii je důležité, aby byla eh, dokončena co nejdříve. Nezákonné, nezákonná ekonomika neustále roste a další jevy také dokazují, že problémy v, podvody v daňové oblasti se šíří spíše, než aby docházelo k opaku. Takže opravdu potřebujeme zcela jasná pravidla hry podle kterých se budou všichni řídit. Komise zde tedy navrhuje něco relativně funkčního, nemusíme to tedy měnit, eh, pokud jde o samotnou podstatu. Jsou zde navrženy pozměňovací návrhy, které by měly vylepšit ten dokument a je třeba, aby to řešení sporu bylo co možno nejotevřenější, nejtransparentnější, aby to probíhalo v rozumné lhůtě, jak pro podniky, tak pro orgány. Je důležité, aby ten eh, postup eh, zajišťoval určitou jistotu a důvěryhodnost pro zúčastněné subjekty. Eh, je zde zdůrazňována nutnost zkrácení lhůt a to někdy poměrně radikální. Je, jsou určité důvody, které, pro které by to mohlo nést určitá rizika pro členské státy a podniky. Členské státy nemají neomezené zdroje, jsou rozdíly v členských státech. Existují tedy různé procesy, které by mohly být dovršeny rychle v některých členských státech, ale v jiných to bude nesmírně obtížné. Za druhé, internalizace eh, ekonomiky určitým eh, homogenost eh, těch procesů. Vlastně ta složitá ekonomická a e, právní situace pravděpodobně nesníží počet sporů pravděpodobně to povede také k zachování těchto dlouhých lhůt postupů, protože si je potřeba větší transparentnost a větší otevřenost, zejména pokud jde o výběr expertů, kteří budou jmenováni, také o zveřejňování těchto expertů. Viděli jsme vliv některých právníků, z kteří specializovaných v mezina, mezinárodní, na mezinárodní úrovni, je důležité opravdu zajistit, aby zde nedocházelo ke střetu zájmu, zejména při vybírání expertů. Je opravdu potřeba zvýšit transparentnost, koncentrace moci, to je něco, co musíme zablokovat, pokud budeme mít vyvíjející se seznam těchto expertů, kteří budou vybíráni. Děkuji. Děkuji. Děkuji za eh, zástupce GUE NGL. Eh, eh, Děkuji, pane předsedo. V současné době všechny Evrop, velké podniky v Evropské unii mají určité praktiky v daňové oblasti transferu peněz, tak aby prostě využívali eh, toho, ve kterém státě jsou daňové sazby nejnižší. Což vlastně vytváří globálně regresivní systém. Ti, kteří jsou nejbohatší, jsou ti, kteří platí nejméně daní. A vlády jsou někdy takovými tichými eh, komplici těchto praktik tím, že upřednostňují velké nadnárodní společnosti a brání v podstatě daňovým inspektorům, aby se zabývali daňovými eh, kontrolami ohledně odvádění daní eh, z podniku. Takže problémem je opravdu evropská daň. Zde máme určité vněšování se do svrchovanosti členských států, kdy vlastně členské státy nemohou nabízet kvalitní univerzální služby, pokud nebudou vybírat dostatečně, dostatečné daně. Je nejde o to bojovat proti dvojímu zdanění, ale spíše proti dvojímu nezdanění. A to je právě to, na co my se soustředíme. Nesouhlasíme se s pravodajem, který požaduje urychlení toho postupu řešení sporu. My chceme aby ta lhůta byla zkrácena ze tří let na jeden rok. Myslíme si, že to je více než dostatečné. Při uh, případech sporů ohledně dvojího zdanění domníváme se, že to je opravdu dostatečné pro to, aby se řešily případy, které jsou někde velmi složité. Ale je důležité, aby vlády měly k dispozici dostatečný čas na to, aby se mohly důkladně těmi záležitostmi zabývat, aniž by to samozřejmě nezbytně prodlužovalo lhůty lhuty pro řešení těchto sporů. Stačí také předložit tu, žá, tu stížnost dříve. Také je důležité využívat mediaci. K tomu je potřeba mít technické znalosti a pouze nejkvalifikovanější osoby mají ty dostatečné technické znalosti a kompetence. S kolegou Optasunem eh, ze skupiny Zelených jsme naprosto stejného názoru. Myslíme, že zde není místo na určitou tajnost nebo důvěrnost informací v oblasti zdanění. Je důležité, aby byla spravedlivější situace, tak aby veřejnost věděla, jak jsou platná pravidla uplatňována, aby se skutečně plnily tyto požadavky stále z vyšší transparentnosti, což je opravdu požadavek veřejného mínění. Domníváme se, že je znepokojující, že v případě sporu ohledně dvojího zdanění, že tato stížnost pravděpodobně zajistí imunitu některého podniku v případech, které jsou tedy předmětem tohoto sporu. Tím se vlastně brání orgánům, aby odváděli svou práci a to opravdu podporuje ty nezákonné praktiky, které musíme v každém případě zabránit. Děkuji. The Greens, Ernest Urtason. Za zelené Ernest Urtason. Děkuji, pane předsedo. Jak již řekl kolega, nejdůležitější je zajistit, abychom měli férový daňový systém na evropské úrovni. Takže důležité kritérium je, aby eh, eh, zisky eh, byly daněny tam, kde vzniknou. A potřebujeme naléhavě CCTB na evropské úrovni. Viděli jsme několik pozměňovacích návrhů také od dalších kolegů týkajících se mm, žádosti dodatečné informace, aby se umožnila druhá fáze řešení sporů. A my jsme připraveni konstruktivně pracovat s skupinami, hledat kompromis, ale chceme samozřejmě také návrhy k nejlepším návrh, návrhům, eh, k nejlepším řešením pro jak veřejné orgány, tak i firmy. Zvlášť citliví jsme na jmenování nezávislých osob pro řešení sporů. Pozměňovací návrh 156 upozorňuje, že žádost, aby tito lidé byli nestraní, aby eh, měli vysokou míru integrity. Také žádáme komisi, aby eh, hodnotila nezávislost těchto osob do tří měsíců po té, co byly tyto informace s komisí sdíleny. Eh, v některých případech je potřeba uplatnit alternativní řešení Eh, sporů, ale to by mělo být výjimečné řešení. Dále stejná záruka nezávislosti musí být eh, zaručena i pro tyto jmenované osoby. A pokud je o publikaci závěrečného rozhodnutí, je důležité, aby byla veřejná, aby nedošlo eh, k dalším rozporování. A um, pro všechny případy, kde nejde o porušení eh, práva na soukromí, by to mělo být zveřejněno. Eh, jsme připraveni spolupracovat se, se zpravodajem. Thank you. Děkuji. A eh, Barbara Kapel za ENF. Děkuji, pane předsedo. Předložená, návrh, předložený návrh směrnice k řešení sporů týkajících se dvojího zdanění je velice důležité, protože je zde opravdu velký potenciál, asi 900 případ sporů dvojího zdanění ve výši 10,5 milionů euro a více než dva roky trvá průměrné řízení to je opravdu eh, doba, to by se mělo vytvořit efektivněji a nesmírně důležité, aby byly stanoveny kratší lhuty pro tato řízení. Takže podporuji návrh komise a také tu, ty rozšířené návrhy zpravodaje, zejména doplně ještě další zkrácení lhůt, tak aby ty eh, národní orgány se mohly lépe eh, účastnit těchto řízení Případy by se měly skutečně zkrátit. Je důležité také lépe vybavit eh, eh, orgány eh, finančními i lidskými prostředky. Zkrácení doby řízení také souvisí s vytvořením, se směnováním nezávislých expertů nebo toho stáleho poradního výboru. To by mělo eh, sloužit ke zvýšení transparentnosti a efektivnosti těchto řízení a je nesmírně důležité, aby tito lidé byli nejen nezávislé a eh, odborní, aby to byli odborníci, ale také nestrané ve svém rozhodování co dvojí zdanění je velká překážka pro jednotný trh. Potřebujeme dobrý, eh, fungující jednotný trh, aby se eh, generoval náležitý růst. Proto si myslím, že je důležité, abychom dosáhli rychlého řešení a těším se na kompromisy, které nám předloží v brzké době zpravodaj. Děkuji. Jo. Děkuji vám. Nikdo další se nepřihlásil. Takže můžu zase dát slovo eh, zpravodaj. No, hm, tady není. Takže akorát přečtu harmonogram. Hlasování na ikonu 8. června. A tím jsme uzavřeli naše dopolední zasedání a budeme pokračovat ve 3 hodiny odpoledne. Děkuji vám.